Good afternoon, dear colleagues. Dobré odpoledne, kolegové, já vás eh, vyzývám, abyste se usadili a začneme pracovat na odpoledním programu našeho výboru. První bod programu návrh usnesení ke konferenci COP23, která proběhne 18. listopadu letošního roku eh, v Německu. Než dám slovo patronům tohoto návrhu rezoluce, jakožto předseda výboru, který eh, bude vysílat své zástupce do Bonu, bych ráda upozornila na několik věcí. Před pár lety bylo to největší výzvou dosáhnout smysluplné dohody. Pa, to se podařilo v Paříž, Paříži, my jsme s tím velmi spokojeni. A nyní tedy v souvislosti s novým politickým vývojem na straně USA se potýkáme s dalším zásadním úkolem, totiž udržet dynamiku celého procesu a postupovat v implementaci této dohody. Rapidní vstup této dohody v platnost a také bezprecedentní rychlost ratifikace ratifikací je velmi dobrou zprávou. Nesmíme však polevit v našem úsilí. Vzhledem k tomu, že Spojené státy nyní odstoupily od této dohody, nedá se také čekat, že by Spojené státy přispívali do takzvaného zeleného fondu. A my jako Unie se můžeme dohodnout o inovativní legislativě, která pomůže dodržet to, čemu jsme se zavázali v Paříži. Mám tím na mysli celý ten klimatický a energetický legislativní palíček. Měli bychom také dále prosazovat větší výdaje v oblasti boje s klimatickými změnami. To jsou tedy všechno ty zásadní body, které jsme zdůraznili v tomto společném návrhu usnesení. A já tedy, kolegové, bych ráda řekla i za sebe, co si myslím, že bychom měli prosazovat v ponu. A teď tedy dám slovo spoluautorům tohoto návrhu a také samozřejmě všem dalším kolegům. První pan Líze, děkuji. Paní předsedkyně, děkuji také všem, kteří pomohli vypracovat návrh usnesení nejdůležitějším úkolem, se kterým se potýkáme, je nějakým způsobem se vyrovnat s vývojem v posledních týdnech na základě rozhodnutí prezidenta Trumpa, které však ještě nebylo implementováno. A já si myslím, že to nebude tak dramatické, jak to vypadá. Protože celá řada hráčů z USA se vyjádřili v tom smyslu, že přesto dodrží ustanovení pařížské dohody. A na konferenci COP23 musíme najít tedy um, nějaký společný hlas a reakci na postup prezidenta Trumpa. Proto jsme se rozhodli eh, tedy vypracovat tento návrh. Já bych rád odcitoval z toho, co řekl místo předseda naší frakce Manfred Weber na plenárním zasedání minulý týden řekl, teď je na Evropě, aby převzala vůči úlohu a bránila dodržení a, brá, a hájila dodržení pařížské dohody, protože to je klíčové jak pro budoucnost našeho životního prostředí, ale také průmyslu. A to je tedy opravdu eh, velmi účinné vyjádření, které bych rád zapracoval do návrhu usnesení. Prvním úkolem je tedy nyní zachránit dohodu z Paříže. Musíme hledat další, musíme doufat, že se někdo další nenechá strhnout příkladem prezidenta Trumpa. A je třeba také jasně říci, že tedy nespochybňujeme rozhodně dosažení pařížské dohody a potom tedy také se musíme zaměřit na to, abychom přeskoumali, zdali to, co jsme dohodli v Paříži, eh, je také možné v praxi dodržet. To, co členské státy přislíbily eh, v Paříži, eh, vlastně nestačí k tomu, abychom naplnili cíl snížení teploty o 2 stupně. A i když tedy započítáme úsilí všech, je to možná 1,5 stupně, ne, ale 2 stupně. A to je přitom něco, co jsme se dohodli v Paříži. A jak jsem tedy řekl, prezident Trump nám to ještě zkomplikoval, ale přesto máme možnost spolupracovat s ostatními partnery, zaměřit se na to, co každý, čím každý ještě může přispět. V rámci systému ETS máme možnost eh, tedy tento, eh, eh, toto schéma využít pro, v rámci jednání s dalšími partnery pro nalézání řešení a já jsem také přesvědčen, že USA se k jednacímu stolu vrátí dříve nebo později, protože 80% Američanů podle výzkumu veřejného mínění považuje klimatické změny za problém a navíc si musíme počkat, jak dlouho opravdu Trump ještě zůstane prezidentem. Je možné, že nedokončí ani jedno funkční období a v tom případě musíme být připraveni k opětovné spolupráci s Američany. Pro naši frakci je důležité téma úniků uhlíku, a to zvláště po té, co eh, Trump začal prosazovat svoji politiku. My tedy souhlasíme s tím snižováním, máme ale problém eh, s některými prvky, například v ocelářství, cementářství, to jsou tedy odvětví, které jejich zájmu není snižovat emise CO2. A těm je třeba pomoci, aby svoji výrobu inovovali tak, aby do budoucna vyráběli podobné produkty, ale s daleko nižšími emisemi CO2. My totiž chceme, aby tento průmysl v Evropě zůstal a proto musíme hledat řešení. V tuto chvíli je také důležité, abychom dodrželi všechno, k čemu jsme se v této oblasti již zavázali, pokud jde o úniky uhlíku. Nicméně tedy tyto cíle představují ohrožení budoucnosti některých průmyslových odvětví a tady musíme hledat tady tu, to dlouhodobé řešení. Já se Těším tedy na spolupráci s kolegy, s ostatními výbory. Pokud vím, o stejném tématu se velmi intenzivně jedná na půdě výboru pro průmysl. A já doufám, že tedy případně výbor pro průmysl podpoří i náš návrh usnesení, protože to potom bude mít daleko větší váhu při projednávání na plenárním zasedání. Děkuji a já nyní předám slovo za socialistickou skupinu sobě samému. Spolu zpravodaj k tomuto usnesení COP23. Takže předně, vzhledem tomu, jak připomněla paní předsedkyně na úvod a také Petr, Vetrem Lízen, tak COP23 Bonu 16. a 17. Eh, listopadu za eh, předsednictví Fidži se bude odehrávat v dost specifickém kontextu, protože toto zasedání COP se uskuteční po Trumpově rozhodnutí se stahnout. Oznámení tohoto stažení z pařížské dohody, podle mě, když vidíme ty reakce, tak to spíš posílí, než oslabí 114 dalších signatářů COP21. Eh, viděli jsme to v červnu, kdy tolik eh, hlav států a vlád jen eh, opakovalo a potvrzovalo své závazky, které mají zabránit zvýšení teploty o 2 stupně, případně pak o 6 stupňů do budoucna a z toho vzešla tedy právě ta, ta, tedy na základě té dohody z, z Paříže. A my si, si musíme připomenout, že pařížská dohoda je stále při životě, i když americký izolacionismus samozřejmě eh, vynutí vznik nových aliancí a eh, vznik samozřejmě i nového vedení eh, Evropská unie představuje 10 skleníkových plynů a stává se nyní novým lídrem ve světě, což je zapotřebí k tomu, abychom bojovali s klimatickými změnami. Musíme proto více zdůrazňovat, trvat na těchto bodech v našich společném usnesení. Evropská unie si musí vytknout několik eh, priorit, díky nimž eh, se posune ve vyjednávání o klimatu. První priorita je, jsou eh, inovativní v inovace, vytvoření zastropované ceny za tunu uhlíku a samozřejmě také evropský systém výměny eh, kvot. Eh, a další prioritou je skutečné oběhové hospodářství a dynamizace obnovit, obnovitelných energií. Třetí prioritou je podle mě zrušení dotací energetickému fosilnímu sektoru, což eh, by mělo přispět k opustění eh, těchto fosilních eh, paliv a spalovacích motorů. A měli bychom omezit zejména emise z dopravního sektoru a ze zemědělství, abychom dosáhli cílů pro rok 2020 a 30. Další prioritou Evropské unie je konkretizace finančních závazků rozvojových zemí, dodat těch 100 miliard dolarů ročně rozvojovým zemím. Šestá priorita. To je zajištění univerzálního přístupu k obnovitelné energii, zejména v afrických zemích, které mají obrovský potenciál eh, produkce, zatím nevyužitý. A další prioritou je dopad klimatických změn na eh, migraci a eh, uznání statutu klimatického úprchka. Do roku 2050 eh, pravděpodobně dojde k nucenému přesídlení 250 milionů osob. A to nelze ignorovat. Vidíme to už teď v Africe, v severní Africe. Byl jsem v Maroku. Tam máme klimatické uprchlíky. 40 tisíc z Nigerie. A to už je teď. A do června 27. bychom měli posílit tento původní text tím, že do ní zapojíme právě tyto priority. Já jsem zpravodaj ke stanovisku pro eh, eh, uplatnění tohoto, eh, této dohody v regionech a městech. Měli bychom poukázat na spolupráci s americkými regiony, státy a městy, aby oni sami převzali závazek pana prezidenta Obamy z roku 2015. Musíme připomenout, že pařížská dohoda bude platit bez Trumpa, ale ne bez Spojených států. Aliance pro klima, která se vzniká, už našla vlastně další protějšek 30 států, eh, spojených států a také velkých měst, protože víme, že hodně amerických měst s tím nesouhlasí, s tím rozhodnutím, které Trump přijal takže musíme udělat vše pro to, aby těchto 30 eh, federálních států a tisíce místních organizací přispělo ke splnění tohoto závazku, závazku omezení amerických emisí uh, u uh, příležitosti 20. Uh, 25. COP23. To by bylo první vítězství, váží Donaldu Trumpovi. A nyní dostane slovo za GUE. Prosím. Děkuji, takže otázka je, s jakým politickým mandátem Evropská unie Mohu? I, a, ano. Necháme vás teď pokračovat. Omlouvám se. Takže vy, vy vystoupíte pozdě. Takže, jak jsem říkal, jde o to, na základě jakého politického mandátu eh, bude Evropská unie do tohoto jednání půjde protože toto usnesení je podle mě trošku příliš, eh, příliš chovývavé vůči výsledkům Paříže. Si myslíme, že to nestačí. Nestačí to ke eh, zbrždění klimatických změn. Evropská unie musí horizontálně do, do všech eh, politik zapojit doložky eh, na ochranu klimatu. Jedině tak eh, znovu získáme důvěryhodnost. Ne jen tak v rámci jednání o mezinárodním scénáře, ale eh, i před vlastními občany. Potřebujeme k tomu zásadní finanční opatření, přizpůsobení, pomoc reálnému rozvoji, spravedlivější, reálnou pomoc dopravě, letecké dopravě, námořní dopravě a další kroky. Myslím si, že musíme jít eh, nad rámec běžné rétoriky všech těchto summitů, třeba v oblasti potravinové bezpečnosti, eh, práv domorodých obyvatel a tak dále. A eh, nová administrativa tady, ta nemůžeme vnímat jako něco úplně nového. Donald Trump už to označil za striktní opatření, například pokud jde o budování ropovodu nebo oblasti těch eh, rezervací, kterých, kterých neměl původně zasahovat. Mm, Evropská unie by měla mít ambicioznější politický mandát. Nyní za Eka Erdán, slovo paní Gerling. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. A mluvám se za ty zmatky. Jak spousta kolegů ví, pan Duncan odchází z parlamentu, takže já přebírám jeho roli jako zástupkyně EKR v této věci. Ta ambice v návrhu usnesení je dobrá a líbí se mi také zaměření na naléhavost a rozsah těch výzev. Já myslím, že tak by to v parlamentu mělo být. Je správné stanovit se priority ratifikace v Paříži a implementaci a také potřebu oživit politiky přizpůsobení v sektorech a také význam posílit financování pro klima a diplomaci, zvlášť ve světle rozhodnutí prezidenta Trumpa. A také vítám důraz na příspěvky eh, z mezinárodního sektoru leteckého a námořního. Možná to dokonalé není, ale aspoň se pohybujeme správným směrem. Nicméně mám eh, určité obavy z návrhu textu, kromě toho, že tam některé věci chybí, měli bychom i některé věci změnit. Takže ten dialog pro rok 2018 dává příležitost posoudit dosažený pokrok, pokud jde o ambice pro období do roku 2020 a také prostředky pro implementaci. Varuji před výzvou v odstavci 7, pokud jde o ty cíle EU. To by mohlo mít dlouhodobý dopad na regulační investiční cykly. Podle mě je prioritou pro příští rok, pro sami zajištění toho, že to bude jasné, transparentní a pochopitelné, pokud jde o NDC, aby se usnadnilo posouzení kolektivních snah jednotlivých stran. Když tohle nenastavíme správně, tak dlouhodobě ten mechanismus nebude k ničemu. A také nesouhlasím s tou e, s tím upuštěním od eh, fosilních paliv, odstavci 13, pak je tady definice dotací pro fosilní paliva, to musí odpovídat definici AMF a také myslím, že jde tady o, tu, o ten odkaz na účinnost, to odpovídá závazkům G20. Výzva odstavci 15 pro vy, o, k vyhrazenému mechanismu financování, aby to byla další podpora pro spravedlivé sdílení tam je ta, těch 100 miliard finanční cíl, to je také problematické pro naši skupinu. A chápu, že eh, podstatné snížení příspěvku USA bude znamenat, že Evropa musí splnit svůj podíl, pokud je o příspěvky do klimatického fondu. Znamená to, že eh, to bude mít politický dopad i na evropský rozpočet a politickou suverenitu. Takže to prostě nejde. A také nesouhlasím s odkazem na další adekvátní podporu. Není žádná dohodnutá definice toho, co to vlastně znamená. Ale v kontextu UNF 3 CCC spousta rozvojových zemí říká, že financování na klima by se mělo dávat navíc k ODAs. A to je problém pořadu členských států a určitě našeho, protože naše finanční závazky se započítávají také plnění těch eh, cílů 0,71 hrubého národního eh, příjmu. Jsou, počítám, že kolegové to také se budou snažit upravit, že se budou snažit upravit víceletý finanční rámec. Já s tím, eh, nebo na základě daně z finančních transakcí, v zásadě s tím nemám problém, ale taková daň by se musela platit globálně, protože jinak by se aktivity přesunuly do jurisdikcí, kde se taková daň neuplatňuje. A pokud je o další věci, chystám pozměňovací návrhy dopadu Brexitu a také další spolupráci s Británií v klimatické oblasti, zvlášť vzhledem k tomu, že Británie se sama zavázala k vyšším cílům, než to, co máme v tom eh, evropském rámci pro 2030. Chceme snížit víc, nebo omezit ty věci víc. A v poslední řadě pár slov k úloze USA. bez toho největšího kumulativního emitenta skleníkových plynů to zřejmě oslabí schopnost naplnit krátkodobé cíle do roku 2050. Ale to také škodlivé krátkodobě z hlediska důvěryhodnosti finanční architektury Pařížské dohody. Bez podpory USA ten zelený klimatický fond nebude mít dostatečnou finanční pomoc pro přizpůsobení se technologickou spolupráci, změnování důsledků, což je potřeba, abychom dál pokračovali v tom, co jsme začali v Paříži. I když necháme eh, stranou daň z finančních transakcí, potřebujeme něco dalšího, abychom získali potřebný fond. Merci beaucoup, merci beaucoup, madame Görling. Vám, paní Görling, za váš příspěvek. Nyní dávám slovo Marko eh, za zelené. Grazie, presidente. Solo poche note, perché... Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že ta zpráva je celkem úplná. I když se v tom dostatečně neodráží naléhavá situace, my nemáme dost času. Z té zprávy že vyplývá, že jsme na cestě k naplnění cílů pařížské dohody, ale tak to není. Máme daleko k tomu, abychom dosáhli snížení o dva stupně, ani nemluvě o stupně a půl. Takže já myslím, že potřebujeme něco víc k tomu, že musíme podniknout rozhodné, ale také naléhavé kroky. To se tam musí doplnit. A potom bod 6. Tady také slyšíme, že je to významný krok vpřed, když do té pařížské dohody začleníme to, že chceme vyvážit eh, emise způsobené člověkem a skleníkové plyny, to je taková fikce, protože teď nemáme technologii k tomu, abychom zachycovali CO2 v nezbytné míře. Ani nemáme k dispozici takové prostředky. Takže pokud máme naplnit cíle, Prostě to jenom odkládáme do budoucna. A způsobí to vysoké náklady. Zatímco já myslím, musíme mít něco víc o dekarbonizaci. To by měla být naše hlavní priorita. Já souhlasím s kolegy, že tam musíme doplnit něco k USA. To vzniklo v posledních dnech, ale je to potřeba udělat. aby z toho nevznikl nějaký dominový efekt. Ono to naopak posílilo vůli stran dohody pokračovat na této cestě. A také musíme poukázat na stále silnější roli EU a Číny. které zaplní tu mezoru, kterou teď vytvořil mm, prezident Trump. A další věc na kterou zapomínáme. Pařížská dohoda změňuje pouze mechanismus ztrát, jen tak mimochodem. Musíme o tom ještě mluvit. Na COP22 se o tom nemluvilo vůbec. Ale přitom je to důležitý mechanismus. Slyšeli jsme o klimatických uprchlících, slyšeli jsme také o malých pacifických ostrovech kde lidé brzy přijdou o domov, takže potřebujeme určité záruky. A bez USA to jistě bude ještě složitější. Ale nemůžeme to nechat jen tak. Musí se to zmínit na COP23 v Bonu. Děkuji. Děkuji za váš příspěvek. Slovo dostává nyní pan Perečiny za FDD. Grazie, Děkuji, pane předsedo. My jsme se ptali komise, co chce udělat, aby se zajistilo, že klimatická konference v Bonu dosáhne nějakého globálního pokroku, pokud jde o tu pařížskou dohodu před rokem 2018, také jsme mluvili o snižování, nebo změňování dopadů a o tom, jak získat víc finančních prostředků, abychom do roku 2020 měli těch 100 milionů za rok. Ale já mám jinou otázku, ne tolik na komisi, jako spíš na členské státy. Musíme se zeptat, co dělají členské státy, aby dosáhly tohoto pokroku. Také se shodneme na tom, že tam musíme doplnit nějaký bod o USA. Ale já bych byl nerád, kdyby jenom proto, že USA se stáhly, eh, vezli najednou obětní beránek. Ono je snadné udělat si prostě z Trumpa nepřítele nebo obětního beránka v oblasti klimatu, ale spousta lidí i v EU tvrdí, že je pro boj proti změně klimatu, ale současně jsou pořád ještě aktivní v drobném biznesu a nechce se jim pouštět do nápravy škod na životním prostředí nabáchané v průběhu let. Mnoha vlád, mnoha vlád v EU se proto skrývá za kritikou Trumpa místo aby se zostavili své odpovědnosti. Vy jste, pane předsedo, na začátku říkal, že vaše skupina souhlasí s tím, že by se měly změnit dotace na fosilní paliva. My to říkáme celá léta. Ale také zástupci vlád paradoxně říkají úplně to tež, ale postupují úplně protikladně. Třeba v Itálii se investovalo 80 milionů eur do zeleného fondu ale současně dávají asi 14 miliard eur na přímé i nepřímé dotace na fosilní paliva. Takže já si myslím, že nejdřív se musíme postarat o kostlivce v našich skříních, než se pustíme do zbytku světa. Děkuji a nyní předávám slovo paní Mirej Dominu. Děkuji, pane předsedo. Takže já samozřejmě sdílím myšlenku, že klimatické změny jsou jednou, jednou z největších výzev pro lidstvo, ale protože politování nad tím, že znovu hovoříme pouze o přistoupení Evropské unie k pařížské dohodě, e, toto usnesení samozřejmě musí zdůraznit závazky na mezinárodní úrovni. A proto je důležité najít jiný zdroj financování e, kroku pro klima zvláště když vyjádřili vůli opustit uh, pařížskou dohodu, tak uh, i když tak učinili, tak jsou stále Spojené státy součástí uh, orgánů, jako je uh, OSN uh, nebo například uh, Mezinárodní uh, námořní organizace či pro civilní letectví. Takže sice je to ve- velmi uh, chválihodný cíl, ale opět tu jde uh, o problematickou implementaci, protože touto usnesení uh, parlament eh, prokazuje svý milný názor eh, vůči eh, organizaci pro civilní letectví a námořní organizaci, kdy opět tu má být dána nějaká přednost klimatické demokracii, což prostě narušuje kapacitu členských států jednat samostatně na základě v kompetentních institucích. Je to zasahování, které není žádoucí. A jestliže investice do třetích států představují součást toho řešení, zejména v některých rozvojových zemích, nemělo by eh, to probíhat bez striktního hodnocení. Eh, má země Francie je již čistým přispěvatelem na úrovni už několik miliard eh, do různých, k, různých různým opatřením v otázkách klimatu. A e, tato opatření nemohou probíhat bez striktní kontroly. Jde tu o e, důvěru a důvěryhodnost. Děkuji. Děkuji za tento příspěvek a e, dávám nyní slovo zástupci komise, který si, pokud se pře, si vyjádřit, pan Maxo. Elnök úr, köszönöm a szót. Mindenek előtt szeretném leszögezni, hogy egyetértek azzal, Nejprve mi dovolte říci, že souhlasím s tím, aby se Evropská unie a jednotlivé členské státy držely již dohodnutých cílů pařížské dohody. Ale nelíbí se mi také, když bagatelizujeme odstoupení Spojených států, které jsou druhým největším začišťovatelem na světě a zříkají se své zodpovědnosti. Tady eh, nechtějí eh, a bez nich tedy ten cíl snížení teploty o 2 stupně těžko dosáhneme. Proto také eh, pařížská konference představovala velice pozitivní výzvu pro Evropskou unii. Ovšem stanovené cíle půjde naplnit jen ve chvíli, kdy i největší znečišťovatelé budou ochotni dodržet dohodnuté postupy a zdá se, e, že nyní tedy se nacházíme v takovém historickém okamžiku, protože dochází k odmítání těchto smluvních podmínek. A já bych rád slyšela nějakou právní analýzu toho, zdali je možné, že by to, co podepsal prezident Obama, obstálo i ve funkčním období nového prezidenta, který je z jiné strany. prostě ty cíle Spojené státy podepsaly za Obamy v Paříži a měly by nadále platit. Zdá se však, že v Paříži jsme vlastně neuzavřeli žádné eh, závazné cíle. Jinak se bude zdát, že jsme neuzavřeli žádné závazné cíle. A pak jsou tu ještě dva body. Můžeme předkládat pozměňovací návrhy do 27. Já doufám, že ano. Spojené státy se vůbec nezmiňují v tomto textu, ale v bodě 4 se říká, že globální eh, snaha držet se dohodnutých cílů je velice potěšující a že navzdory politickým změnám se většina států eh, tedy hodlá neodchýlit od dohodnutého. To znamená, do 27. můžeme předkládat pozměňovací návrhy a já žádám všechny, aby aktualizovali svá vyjádření v tom smyslu, že mezi tím vlastně už uplyne ta lhuta, do které Spojené státy již odstoupily od této dohody. Děkuji za příspěvek a nyní dáme slovo Evropské komisi jeho zástupce, paní Pardram. Prosím. Děkuji. Děkuji. A dobré odpoledne, vážení poslanci. Je mi potěšením vyslech, poslouchat tuto debatu po tom nejnovějším vývoji ve Spojených státech, po té, co prezident Trump ohlásil, že odstoupí od pařížské dohody. tuto chvíli však Spojené státy stále ještě jsou signatářem úmluvy i smluvní stranou příslušné dohody. Návrh usnesení, tak jak jej předložil parlament, je vyvážený a také tedy komplexně postihuje všechny priority, všechny cíle, které předjímáme pro COP23 a všechno to, co je velice důležité pro další implementaci pařížské dohody. Už teď jsme svědky eh, mezinárodních reakcí na oznámení prezidenta Trumpa a zdá se tedy, že to dopadlo přesně naopak. My jsme se obávali, nedošlo k takovému efektu, domino efektu v tom smyslu, že by ostatní odstupovali také. Naopak to tedy povzbudilo mezinárodní komunitu k tomu, aby znovu potvrdila své závazky a podobně se zachovaly i jednotlivé eh, organizace, jednotlivci, podniky, regiony ve Spojených státech. A vyjádřili se v tom smyslu, že se budou držet dohodnutých cílů. Minulý týden na plenárce jsme měli příležitost prokázat, že eh, parlament hodlá dodržet pařížské cíle, minimálně ten 40% cíl, a také hodlá přijmout, a Evropská unie také hodlá přijmout veškerou legislativu, která je nezbytná k naplnění tohoto cíle. Já si myslím, že dialog, který povedeme v příštím roce, bude tedy vítanou příležitostí pro to, abychom se pobavili o tom, co funguje, co nefunguje, jaká opatření je možné přijmout. Pokud jde o COP23, je evidentní, že tedy ty výsledky nebudou ničím osilnivým. Můžeme však doufat, že půjde o tedy trvalý pokrok. Musíme být také schopni stabilizovat očekávání stran tohoto dialogu Zatím ještě není jasné, v jakých intencích bude probíhat. A musíme také tedy nalézt rovnováhu mezi globální solidaritou a zmírňováním dopadu eh, ve smyslu projektů, které jsou zaměřené nejenom na adaptaci, ale také budování kapacit. Kromě dojednaných cílů se také budeme muset snažit jednat v rámci toho takzvaného globálního programu boje proti klimatickým změnám. Tady se tedy musí, což je nadnárodní iniciativa a tady se zase všichni e, zainteresovaní a musí snažit o další pokrok. Já bych tedy ráda věděla, jak eh, Spojené státy zareagují na nejnovější vývoj. Víte, že Rada zahraničních že Rada ministrů zahraničí v pondělí jednohlas, jednoznačně odsoudila rozhodnutí Trumpovy administrativy a tedy znovu vyjádřila odhodlání naplnit eh, odsouhlasené cíle a navíc ještě eh, tedy posílit svou spolupráci se zahraničními partnery. A abych odpověděla na to, co bude dělat komise, to je tedy přesně to, co hodláme dělat, náš komisař se dohodl s kanadským ministrem a ministrem z Číny o tom, že tito tři ministři uspořádají zasedání v Otavě nebo v Montrealu, prostě někde v Kanadě, to v návaznosti na zasedání valného schromáždění OSN, tak abychom udrželi dynamiku rozběhnutého procesu. Kromě toho hodláme zintenzivnit spolupráci nejenom s těmi největšími ekonomikami eh, G20, ale také s Africkou unii, zeměmi ACP, tak, aby ta koalice byla co nejširší. Snažíme se tedy udržet dynamiku celého toho procesu a doufáme, že naši partneři se zachovají podobně. Myslím si, že je velice užitečné vidět, že vlastně prezident Trump neznamená Spojené státy jako celek, ale že například guvernér Kalifornie hodlá uspořádat summit na téma klimatických změn někdy v příštím roce za Evropskou komisi. Eh, budeme mít možnost se sejít právě u příležitosti COP23 v Bonu. Pro vaši informaci, náš harmonogram je následující lhuta pro pozměňovací návrh 27. června v 11 hodin přes komání pozměňovacích návrhů 30. srpna, hlasovat na výboru NV 7. Eh, srpna a na plenárním zasedání budeme hlasovat na prvním plenárním zasedání v říjnu. A přejdeme k nacházejícímu bodu našeho pořadu jednání, což je bod eh, týkající se výměny názoru s komisí o propojení evropského ETS se Švýcarskem. A já bez dalších průtahů dám slovo aha, zástupce Evropské komise, nebo zástupkyně, paní Grac. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Já vás zdravím. Děkuji, že, jste nám dal tuto možnost eh, vést výměnu názoru k této otázce. A nyní přejdu do angličtiny. Eh, když dovolíte, ano, děkuji za příležitost oslovit váš výbor ve věci ETS. Já myslím, že tato příležitost přichází ve vhodnou chvíli, bychom si udělali rekapitulaci současné situace. A v tomto ohledu návaznosti na nedávný vývoj v rámci celkových vztahů mezi EU a Švýcarskem. Ale možná bychom si měli nejdřív zrekapitulovat z čeho jsme vyšli a proč v tomto vyjednávání. Jak víte, a máte proto všechny předpoklady, ETS je politický nástroj, který se osvědčil z hlediska vynaložených nákladů, omezuje emise skleníkových plynů, viděli jsme to v EU. Teď pracujeme na další revizi, abychom byli vybavení pro období do roku 2030 takže US mělo jako první zkušenost se zavedením systému ETS, zůstává to, zůstává to stále největším eh, systémem obchodování, ale kromě toho systému měla EU dlouhodobě takový postoj, že podporuje další vývoj a implementaci dobře fungujícího mezinárodního trhu s uhlíkem prostřednictvím vývoje a navržení systému ETS, v partnerských zemích, třetích zemích. Neustále s tím, že bychom vytvořili ten globální trh s uhlíkem, zvýšili příležitosti a také vytvořili rovné podmínky. Takže je to dlouhodobý projekt, dlouhodobý postoj Evropské unie a podobně na to zhlíží nahlíží i mezinárodní komunita. Je to účinný prostředek, který přispívá k naplnění cílů pařížské dohody, o kterých se právě mluvilo. A proto s přihlédnutím k tomuto pozadí jsme využili konkrétní článek ze směrnice o ETS, což je článek 25, což právě dává možnost napojit evropský systém ETS na ostatní eh, programy obchodování s emisemi, samozřejmě za předpokladu, že ty systémy jsou srovnatelné. A připomněla bych, že ETS z EU se vztahuje také na Norsko, Island a Lichtensteinsko v rámci EEA. Švýcarsko je samozřejmě jediná země EFTA, na kterou se eh, systém ETS z e EU nestahuje. Nicméně eh, Švýcarsko zavedlo vlastní systém ETS, začali ho zavádět v roce 2008 a samozřejmě, když to porovnáte s trhem v EU, je to jistě mnohem menší trh, zvlášť také porovnání s jejich vlastní eh, energetickou směsí. Teď tam mají asi 5 milionů tun v porovnání se 2 miliony, které jsme měli nebo máme my v roce, do roku 2030 v EU. Ale kromě rozsahu, když se podíváte na klíčové prvky švýcarského systému ETS, je to samozřejmě velice podobné tomu, co máme v EU. Je to povinný obchod s uhlíkem, s absolutním stropem, s velice podobným pokrytím, pokud je o průmyslové sektory a plyny. Je tam ekvivalentní úloha monitorování, uvěřování a tak dále. Takže je tam jeden rozdíl, ale k tomu se ještě vrátím. To bylo letectví, a to jsme právě řešili v té dohodě o připojení. A právě z těchto důvodů bylo Švýcarsko jednoznačným kandidátem pro zahájení jednání o propojení také proto, že jde o evropskou zemi, se kterou máme úzké politické a ekonomické vazby. Takže toto všechno je relevantní, když e, zvažujeme propojení systémů. Na tomto základě a také na základě návrhu komise Rada přijala v prosinci 2010 rozhodnutí, které opravňuje komisi k tomu, aby zahájila vyjednávání se Švýcarskem. K tomu také došlo, také v rámci celkového balíčku vyjednávání se Švýcarskem. Jak už jsem říkala, hlavní rozdíl, pokud je o pokrytí, bylo letectví, což je jedním z největších zdrojů emisí skleníkových plynů ve Švýcarsku proto jsme hodně tlačili na to, aby to byl předpoklad pro propojení se systémem ETS s EU v tom procesu vyjednávání. Nakonec to bylo akceptováno, takže Švýcarsko souhlasilo s tím, že tam zahrne letectví, jakmile dohoda vstoupí v platnost. A proto, vzhledem k této politické dohodě, už na tom pracují. Takže já myslím, že to byl velký úspěch. Stejně jako ETS eh, e EU je teď ETS eh, e ze Švýcarska předmětem revize. Změny, které se předpokládají, a samozřejmě se tím také zabýváme, by měly zajistit další kompatibilitu s naším systémem ETS pro období do roku 2030. Ale v té dohodě je revizní mechanismus, který nám umožní vrátit se k tomu jedenkrát nebo vrátit se k tomu, až, až oni dokončí svou revizi a až my také dokončíme tu naši. Z hlediska obsahu, jak vidíte z té dohody samotné, vyjednávání probíhala na základě velice důkladného porovnání obou systémů ETS a základních principů a kritérií, aby obě strany měly jistotu, že je to srovnatelné a robustní. A jak vidíte, v příloze ty systémy jsou si opravdu velmi podobné a také, jak už jsem říkala, je tam ta doložka o pravidelné revizi. Vyjednávání o propojení byla uzavřena na konci roku 2015 v návaznosti na COP 21 a byl parafován návrh eh, dohody o propojení, to bylo v lednu 2016. Nicméně další zpracování a formalizace těchto vyjednávání nemohla proběhnout tehdy, protože, jak už jsem říkala, bylo to součástí toho širšího balíčku. A to ovlivňovalo vyjednávání se Švýcarskem. Jak víte, všechno bylo pozastaveno a tohle k tomu patřilo. Nicméně, v návaznosti na nedávný vývoj ve Švýcarsku bylo provedeno na, na straně komise nové politické vyhodnocení a nakonec bylo rozhodnuto odpojit tuto dohodu o propojení od zbytku balíčku, abychom mohli začít připravovat další postup. A to probíhá teď, na tom teď právě komise pracuje, znamená to tedy návrh rozhodnutí o podpisu a také návrh závěrů. Takže pokud je o rozhodnutí o uzavření toho vyjednávání, uzavření té dohody, samozřejmě to by mělo umožnit uložení ratifikačních eh, nástrojů a také vstup platnosti této dohody, jakmile bude dohoda v radě a dostane také souhlas parlamentu. Než k tomu dojdeme, řekla bych, že nás ještě čeká docela technická práce, aby byly obě strany připravené k propojení. Týká se to především rejstříků. To je velice důležitá práce a také, jak už jsem říkala, musíme mít naprostou jistotu, že švýcarský systém ETS bude pokrývat letectví. Kromě toho bych na závěr ještě zdůraznila, že toto je první dohoda o propojení mezi systémem ETS z EU a dalším systémem. Je to tedy významný milník a precedent pro ETS EU a je to sice jedinečný systém, ale dalo by se říct, že i ten systém ze Švýcarska je jedinečný. Je to také velice důležitý signál pro zbytek světa. Signál jakési akce politického závazku i na straně EU a já myslím, že provázanost s tou předchozí debatou je také celkem důležitá v této chvíli na mezinárodním poli. A to je z mé strany vše. Děkuji, pane předsedo. Merci beaucoup, madame Graf. Děkuji. Laurence, Laurence Graf. A nyní dám slovo paní Dali. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také zástupkyni komise za tyto informace. Dovolte mi navázat na to poslední prohlášení. Já jsem přesvědčená, že napojení na Švýcarsko je velice důležité, protože je to poprvé, kdy vlastně ten evropský systém ETS je napojen na systém obchodování s povolenkami mimo Evropskou unii. Navíc je to tedy takový příklad do budoucna, který umožní propojit se s dalšími zeměmi nejenom mimo Evropskou unii, ale dokonce doufujeme i mimo Evropu. A vidím celou řadu přínosů, protože když se dívám na propojení, tedy, vidím tedy to propojení jakožto příležitost dosáhnout cenové stability a jistoty pro investory. Protože tedy případné eh, náklady a ztráty spojené eh, s klesajícími cenami bude možné rozložit eh, na trhu, který bude mít větší rozsah působnosti. Navíc to přispívá k naplňování cílů naší politiky boje proti klimatickým změnám a tady se vlastně stáváme takovým světovým lídrem. Samozřejmě, že tady jsou s tím spojená i určitá rizika. Já bych ráda slyšela od komise něco víc k tomu, jaké kroky eh, hodla učinit, aby eh, tedy odstranila některé obavy. Mám na mysli především dvě konkrétní obavy. Za prvé, Toto napojení může mít zásadní dopad na distribuci, protože v některých eh, regionech, kde ta cena povolenek je nižší, může následně být uměle vyhnána nahoru ve srovnání s ostatními regiony. A také by mě zajímalo, jestli chystáte nějaká opatření stran toho, aby toto napojení tedy nějakým způsobem nenarušilo cenotvorbu u povolenek. To bych ráda tedy věděla, abych se mohla být jistá, že ten systém bude skutečně hladce fungovat a přinese kýžený výsledek. Děkuji. A nyní paní Kav. Děkuji. Děkuji za veškerou podporu. Vítám to, že se dokážeme dohodnout na principu propojování. Jenom vám chci připomenout, že celá řada těch problémů, na které upozorňujete jakožto na rizika, tady tedy vaše obavy jsou oprávněné. V tomto konkrétním případě napojení a musím říct, že jsme přesvědčeni, že jde o minimální riziko vzhledem k velikosti trhu, švýcarského trhu a vzhledem k rozdílům v cenotvorbě. K, e, proto tedy to riziko nepovažujeme za extrémně velké. A samozřejmě máme také v rámci systému k dispozici mechanismy, které nám umožní zasáhnout v případě, že tedy dochází k nějakému rizikovému vývoji. Dohoda tedy uvádí celou řadu možností, jak odložit nebo dokonce eh, odstoupit od té dohody o napojení za určitých okolností, ale pokud jde o dopad na distribuci, případně tedy obavu, že to požene ceny nahoru, ty si myslím, že jsou neoprávněné. Děkuji. Ještě někdo? Zdá se, že ne. Přejdeme tedy k dalšímu bodu programu. Výměna názorů komisí na téma implementace směrnice o vozidlech na konci životnosti za období 2008 až 2011 a 2011 až 2014. Začnu tím, že dám slovo panu Langendorfovi, zástupci komise, aby nám představil celé téma. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za příležitost odprezentovat tuto zprávu o implementaci směrnice o vozidlech na konci životnosti. Řešíme transpozici i implementaci této směrnice v obdobích 2008 až 2011 a 2011 až 2014, takže za 6 let a zabýváme se tím, jak tedy vypadá situace skutečně mm, eh, v reálu. Tuto zprávu jsme vypracovali s využitím různých zdrojů. Členské státy zaslaly své odpovědi na standardní dotazník, ale použili jsme i další zdroje, především tedy ověření způsobilosti, které jsme prováděli u této směrnice v roce 2014, kdy jsme se zabývali přidanou hodnotou, účinností, efektivitou této i dalších směrnic. Informace o tom jsou také obsahem zprávy. A teď tedy vám představím hlavní ustanovení této směrnice. Především jde o to, abychom předcházeli tomu, že tedy recyklovaná vozidla představují nebezpečný odpad, jde tedy i o zlepšení toho, jak jsou vozidla projektována, jde také o zlepšení systému, jakým jsou tedy eh, zpracovávána a vykupována ojetá vozidla a také Jde o potenciální recyklaci či opětovné využití těchto vozidel, případně opětovné uvedení do provozu. Z našeho výzkumu vyplnulo, že 95 eh, vozidel na konci životnosti se daří eh, podchytit, 85 z nich pak musí být recyklováno. My tedy navazujeme na takovou starší směrnici z roku 2000, kdy, a museli jsme také tedy tehdy zahájit řízení pro porušení proti členskému státu, který tuto směrnici neimplementoval správně. To se však již podařilo vyřešit. A zpráva, myslím, ukazuje, že pokud jde o transpozici této směrnice do národní legislativy, problémy, které s tím byly, se nyní podařilo vyřešit. Pokud jde o tu skutečnou implementaci a aplikaci ustanovení směrnice na místě, zpráva ukazuje, a eh, to, že ta implementace běží dobře, poukazuje na nejlepší postupy v členských státech. Například tedy eh, uvádím skutečnost, že více než 13 tisíc eh, specializovaných stanic je připraveno na to, aby podchytili a zpracovali tato vozidla. Máme také vysokou míru recyklace a odkupu. A na konci zprávy také říkáme, že zůstávají některé problémy. Tým největším problémem, se kterým se pořád potýkáme, je skutečnost, že velký počet těchto eh, vozidel které jsou na konci své životnosti, se nám jaksi eh, někam ztratila. To znamená, eh, byly sice odhlášeny z provozu, ale neobjevily se nikde eh, v těch zpracovatelských provozech, to znamená, že byly zřejmě nelegálně exportovány. A to znamená, nebo nebyly tedy zpracovány v tom autorizovaném středisku, recyklačním středisku. A to je tady naše hlavní obava. Zpráva říká, že se to snažíme řešit na evropské úrovni, na, na úrovni Evropské komise. A my jsme také zadali rozsáhlou studii, která bude k dispozici v srpnu. A na základě této studie, která těží i z předchozích studií podobného typu, hodláme navrhnout příslušná opatření, která naváží na to, co již dělají členské státy v této věci. Jde tedy o to, co si počít v případě vozidel, která se vlastně ztratila v systému. A to je, myslím, z mojí strany všechno a teď jsem připraven odpovědět na vaše otázky. Děkuji a nyní dávám slovo kolegům. Paní Dali. Děkuji. A děkuji také komisi. Já si myslím, že to, o čem tady mluvíme, zvláště z pohledu současného vývoje a rostoucí poptávky po vozidlech k celosvětově, jde o téma, které je naprosto zásadní nejenom pro naše hospodářství, ale také pro naše životní prostředí a já to považuji za velmi důležité také proto, že to vlastně tedy je takovým stimulem pro inovativní výzkum a vývoj zaměřený na náhradu toxických eh, látek používaných při výrobě vozidel a tak dále. Já bych ráda slyšela o komisi, od komise něco víc o problémech, které bude třeba řešit, zvláště Eh, vzhledem k tomu, že jde o 3,5 až 4 miliony vozidel ročně, která se ztratí v systému, která jsou možná rozmontována na náhradní díly nebo nelegálně vyvážena. A komise poukázala na to ve své zprávě o implementaci své směrnice, že zatím se nepodařilo dohledat tato chybějící vozidla. A tím, se je, vlastně, tím je vlastně podrývána efektivita celé směrnice. Já si také myslím, že tedy vlastně eh, ta skutečnost, že vozidla se ztrácejí, ohrožuje podnikání eh, legálních recyklačních provozů. A já tedy apeluji na komoc komisi, aby v této věci udělala co nejvíce, aby například založila nějaký speciální tým, který se na mezistátní úrovni bude zabývat touto problematikou, nebo je také možné uvažovat o možnosti nabízet určitý finanční příspěvek za to, že je vozidlo předáno k recyklaci. A konečně já se chci zeptat komise, jestli považuje eh, směrnici za eh, dostatečně široce pojatou tak, aby do budoucna umožnila řešit i problematiku recyklace elektrovozidel, protože myslím, že zatím není pořád ještě eh, legálně dořešeno, kdo bude vlastníkem té elektrické eh, baterie v autě po skončení jeho životnosti, zdali to bude eh, vlastník vozidla nebo výrobce. Děkuji. Jen stručně. Ehm, takže komise má pozitivní eh, názor. Je tu ovšem 3,5 milionů nebo 4 miliony, eh, které jsou eh, tím pokryty v Evropské unii. Nevím, jak tento proces vůbec skončíme. Takže já souhlasím s tím, co bylo řečeno, pokud jde o omezení dopadu, environmentálního dopadu na, na minimum, tak je důležité se zabývat jak těmi vozidly, tak různými komponenty, které je možno eh, znovu použít. Takže to obrovský počet eh, různých vozidel. Musíme se snažit monitorovat eh, tyto, tato vozidla. A je tu určitě i hodně nových vozidel, které z mnoha různých důvodů, z komerčních důvodů, se nepoužívají nebo nejsou na trhu a pak vlastně jsou z nich, z nich, je z nich odpad. Takže je důležité posoudit eh, tato vozidla, nějakým způsobem povzbudit jejich opětné využívání. Někdo další? Pokud nikoli, tak dostane znovu slovo pan Langerorf. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Vy jste správně poukázala na jednu věc, to je hlavně výzva uplynulých letech diskuzích s členskými státy, orgány. Tohle bylo vždy prioritou. Na stránce 8.9 té zprávy jsou určité příklady, samozřejmě je k dispozici více informací o těch různých opatřeních, které přijaly členské státy. A jeden z problémů je, jsou ty ilegální or, e, eh, různé provozy. Členské státy přijaly velmi striktní kroky proti takovým, e, takovým nelegálním e, pracovištím. E, na stránce 8.9, třeba ve Sveném království, národní kampaň na řešení eh, těch nelegálních, eh, nelegálního zpracování. Je důležité takovýmto postupům učinit přítrž. Takže to je důležitá dimenze. Další důležitá dimenze je nelegální vývoz eh, do odpadu je problém rozlišit vlastně z vozidlo, které už je odpad, které není. Um, my jsme vydali um, určité pokyny před několika let ty jsme změnili ještě regulaci těch dodávek, aby byly možné zajistit striktnější eh, monitorování, dále korelační tabulky mezi celním kodexem, ehm, celní představitelé ve své práci rovněž mají řešit nelegální vývoz. Je tu celá řada různých iniciativ a zároveň tu máme studii, kterou chceme dokončit po létě. Budeme se zabývat eh, různými osvědčenými postupy v členských státech. Další opatření na evropské úrovni, na, eh, na národní úrovni, na evropské úrovni, abychom řešili tuto eh, záležitost chybějících um, vozidel. Takže já myslím, že se můžeme v určitý moment k tomu vrátit, podívat se na výstupy této studie, tak, aby tato studie nám dala další možné nástroje k řešení tohoto problému. A pokud jde o tu otázku toho, zda tato směrnice by měla být revidována, z hlediska dalšího vývoje, otázka baterií, elektrických eh, vozidel, tak ehm, to samozřejmě se bude muset řešit v kontextu těch návrhů, které komise předložila, kdy parlament nás požádal, abychom také revidovali ty směrnice o, o eh, konci eh, konečné zpracování těch vozidel ta směrnice je poměrně stará, z roku 2000, takže by bylo asi logické, kdyby v určitý moment byla k dispozici k přeskumu. Otázka je, kdyby to bylo, ale je tu celá řada různých otázek, kterým bychom mohli přihlédnout v kontextu eh, revize, včetně té, kterou jste zmínil. A Zároveň zabýváme se směrnicí o bateriích, která bude před, předložena k přeskumu v nadcházejících letech. Takže v tomto kontextu můžeme řešit některé, eh, takové, některé tyto věci také související s bateriemi. Dále k novým vozidlům. Nejsem si zcela jist, jaká přesně je ta otázka, ale Mám za to, že tu byly nějaké e-mailové výměny mezi vaším asistentem v této otázce. Nové vozidla mohou se stát odpadem, nebo třeba ta, ta testo, ty testova, testovací vozidla, ano, ale nejsem si úplně jistý, jestli jsem to pochopil. No, jde o to, že ta vozidla, která nejsou nakonec eh, eh, uvedena na trh, protože jsou to komerční drahá vozidla. Vyrobí se a pak se nepoužijí. Eh, takových je spoustu a pak um, je těžké vysledovat. Bylo by zajímavé se podívat na to, jestli bychom mohli mít nějakou představu o tom, jaká Eh, co, o jaká vozidla jde. Tato nevystopovatelná vozidla. V některých případech musíme najít nějaký způsob, jak je dokázat lépe vysledovat. Um, ano, to je eh, také asi případ eh, vozidel a jej, jejich ehm, lokalizace, lokal, tedy vozidla, která mohou být nová, ale zmizí, jsou, ositnou se zkrátka úplně mimo radar. A to spadá do kategorie e, vozidel s neznámým, e, s neznámou, e, lok, s neznámým, s neznámou lokalitou, ale to zapadá do toho počtu 3,5 až 4,5 milionů. Eh, já mluvím o těch starších vozidlech, která mají delší životnost, naopak. Ale pokud tedy řešíte tento konkrétní problém, zašlete mi to. Já jsem viděl jenom takový fragment a pokud mi dáte více eh, informací, tak eh, samozřejmě rád k tomu přihlédnu. Dobrá, děkuji. Děkuji za příspěvek. Tím končí tento bod našeho pořadu jednání. I naše zasedání pro dnešek. A začneme zítra v 9 hlasováním.